za rok 2013 o ochraně finančních zájmů Evropské unie a o boji proti podvodům. Nejprve dávám slova panu zpravodaji Pirinskému na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Vážená eh, paní místopředsedkyně Evropské komise, eh, vážení kolegové, musíme mít na paměti, že eh, každý členský stát přispívá svou měrou do evropského rozpočtu a proto má zájem na tom, aby finanční, unie, Evropsk- aby finanční zájmy Evropské unie byly co nejlépe bráněny. Zpráva výboru pro rozpočtovou kontrolu, která před vámi leží, byla schválena jednomyslně. Během diskuzí však vyšly najevo rozdílné názory na to, jaký je nejlepší přístup k ochraně evropského rozpočtu. Tradičně se má za to, že je třeba klást důraz na restrikce a sankce, pokud jde o nahlášené nesrovnalosti. Problém je ale v tom, že nesrovnalosti jsou dvojího druhu. Některé plynou z korupce, podvodů a trestných činů, zatímco jiné, eh, kterých je mnohem více, plynou z chyb, neznalosti pravidel nebo příliš složitých pravidel. Proto je třeba kombinovat sankce s aktivní podporou členským státům, tak aby byly schopny podvodům zabraňovat a také zásadním způsobem omezovat eh, počet eh, nesrovnalostí, které nejsou podvodem. Eh, data z zprávy komise za rok 2013 jsou dobrým příkladem. Z celkových 2,14 miliard euro Eh, nej, největší podíl, tedy 1,84 miliard euro, tvořily nesrovnalosti, které nebyly podvodem. Zatímco eh, podvody tvoří pouze eh, zhruba 0,9 miliardy, 900 milionů. Já bych vás chtěl upozornit také na citlivé, citlivou problematiku přerušení a pozastavení plateb v politice soudržnosti. Text, který je v této zprávě, vyzývá komisi, aby se se striktně držela svých politik při uvalování takovýchto opatření. E, ta současná formulace je jednostraná, protože nezohledňuje základní aspekty, e, jako je preventivní role těchto opatření Eh, které tedy mají zabraňovat přestupkům. Eh, taková je eh, litera článku, i duch článku 325 smlouvy o fungování Evropské unie, který se soustředuje právě na ten preventivní aspekt opatření na ochranu zájmu Evropské unie. Je proto nutné, aby členské státy hlásily komisi případy podvodů i nesrovnalostí, které nejsou podvodem. A právě na základě takovýchto informací je možné identifikovat problémy a vypracovat vypracovávat řešení, tak abychom zabránili podobným problémům v budoucnu. Nicméně informace o podvodech a nesrovnalostech by neměly být eh, využívány k nějakému veřejnému zastouzení určitých členských států. Naopak, členské státy by měly být povzbuzovány k tomu, aby odhalovali a identifikovali a hlásili nesrovnalosti a podvody, tak, abychom je mohli eh, napravit a aby bylo možné odstranit nedostatky kontrolních systémů. Eh, pokud tedy některé státy narazí na potíže, je na evropských orgánech a na ostatních členských státech státech, aby jim poskytli pomoc prostřednictvím vyměny osvědčených postupů, eh, informací a také koordinací a školením. Eh, právě tak eh, budou finanční zájmy Evropské unie chráněny co nejúspěšněji a to v souladu s pravidly finančního řízení a to bude to naplňovat požadavky a očekávání občanů Evropské unie. Chtěl bych co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří se mnou spolupracovali na této zprávě. Je to to má kolegyně Diana Popová, potom paní Kutruca ze sekretariátu SD a také e, kolega, e, kolegyně Castillo ze sekretariátu výboru pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji vám za hladké zvládnutí tohoto procesu. Děkuji, slovo má nyní paní komisařka Georgieva. Děkuji, paní předsedkyně. Um, Vážený pane Pirinský, děkuji vám za vaši zprávu o boji proti podvodům. Je, tento boj je klíčem k tomu, aby občané důvěřovali naší práci. Já jsem se na tu zprávu dívala a jsem ráda, že v řadě vašich doporučení již Ehm, pozitivně tady pracujeme. Chci zdůraznit, jednak co se týče nesrovnalostí a jejich ehm, informování o nich, my souhlasíme s tím, že musíme rozlišovat mezi podvody a chybami. Nulová tolerance podvodům a mm, nepochybně, co se týče chyb, musíme investovat do prevence investovat do zjednodušení a harmonizace, harmonizace mm, v oblast, ve všech kategoriích výdajů. To mm, proto mm, jsme vytvořili novou skupinu komisařů, která se e, zabývá oblastmi velkých výdajů. Co se týče kohezní politiky, tak také souhlasíme s vaším důrazem na e, budování preventivních kroků a také střednědobého hodnocení um, v roce 2018, kdy eh, musíme mm, dělat prevenci riziku nesrovnatelností. My jsme velice pečlivě studovali mm, tu zprávu, co se týká veřejných zakázek. Konstatujeme, že tady je stále zranitelnost, otevřená na nesrovnalostem, podvodům, korupci. Tady vítáme podporu e, mm, transponování nové směrnice o veřejných zakázkách. Je to příležitost pro členské státy, jak se zlepšit a také příležitost pro nás v evropských institucích. Mm, ty eh, změny finančního nařízení, které, o kterých se teď jedná, tak aby byly urychleně přijaty. Doufám, že jednání budou rychle dokončena. Ehm, vědomujeme si, že protikorupční postoj našich institucí má zásadní důležitost a z toho důvodu začleníme hodnocení ehm, interních protikorupčních politik v, v druhé zprávě Evropské unie, která ehm, má přijít v roce 2016. Co se týče OLAF, tak to jsem říkala mnohokrát, je to kritická pilíř naší proti podvodové a protikorupční politiky. My pracujeme na tom, aby Olaf měl eh, dobré rozhraní s dohozorčím výborem pro OLAF. Eh, já eh, spolupracuji s tímto dozorčím výborem, abych existovalo vhodné prostředí pro to, aby OLAF i dozorčí výbor mohli dobře fungovat. OLAF je otevřen um, dozorčímu výboru, co se týče, i co se týče statistických nástrojů a výsledkům analýzy hmm, na základě aplikací. Dále e, zvažujeme, jak dále hmm, posílit nezávislost dozorčího výboru. Hmm, přijdeme s určitými pokroky v této oblasti eh, v brzké době. Tomu, co bylo řečeno v té zprávě o úřadu Evropského prokurátora směrnici PIF, tak chci říci, že my oceňujeme vaši podporu, jsme za ní vděční. My potřebujeme kancelář eh, Evropského prokurátora, který by přidá, přinesl přidanou hodnotu ochraně finančních zájmů. Chceme být ambiciozní, chceme institucionální opatření, která budou produkovat lepší výsledky v boji proti podvodům a korupci. Děkuji, děkuji paní komisařko a nyní jménem Výbor pro regionální rozvoj pan Rimo na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní komisařko, v období, eh, kdy je nedostatek peněz v pokladnech, je pokladně třeba postarat se o to, aby se s evropskými daňovými penězi zacházelo řádně. Každý cent, který nám máme k dispozici pro evropské projekty, musí být smysluplně použit. To je pro mou frakci velice významné. Hlášení o plítvání a nesprávně použitých penězí škodí pověsti Evropské unie a škodí obrazu politiky obecně. Eh, v tomto případě Eh, je to, bychom to neměli dělat, protože to nahrává jedně nepřátelům Evropské unie. Je to důležité zejména v mé oblasti, za kterou jsem kompetentní a sice politice soudržnosti pro fondy, které sem spadají. Eh, je to politická oblast Evropské unie, eh, ke kterým, kde dochází k největšímu počtu nesrovnatelností. Ehm, do roku 2013 bylo nahlášeno přes 3021 případů, to znamená podstatnou ztrátu. Co se týče nesrovnalostí nepodvodných, tak bylo dokonce nahlášeno, ehm, nahlášeny nesrovnalosti, eh, které znamenaly vydání úplně zbytečně několik miliard eur. Tyto prostředky musí být efektivněji a účinněji používány a jednotlivé členské státy by měly daleko přísněji postupovat proti podvodům podle jednotných pravidel. Zatím prostě vznikla příliš komplikovaná pravidla a tady potřebujeme administrativní zjednošení. Naopak, opravdový podvod musí být potírán jasnou strategii jednotlivých členských států proti eh, podvodům eh, a pro tady může také pomoci jde Evropského veřejného žalobce. E, nemůžeme připustit, aby tady existovaly další možnosti pro podvody. a například e, chysta na pravidla, chysta na směrnice pro výběrová řízení by měla být co nejdříve uvedena v život musíme se snažit, aby kriminální energie měla méně příležitostí na to, aby se rozvíjela. Já to ještě jednou zopakuji. Každý cent musí být použit smysluplně. To dlužíme daňovým poplatníkům Evropské unie. Děkuji vám. Mě tady. Já budu přijímat modré karty až později při debatě za politické skupiny, ne teď. Dávám slovo paní Makovej za výbor Libe na dvě minuty. Děkuji. Ve zprávě o ochraně finančních zájmů Unie jsme se pokoušeli eh, klást si eh, důležité otázky v souvislosti s ochranou finančních zájmů Evropské unie. abychom chránili peníze jednoho každého evropského občana. Vždyť to jsou naše peníze, ať to jsou rumunští či jiní, eh, pardon, rumunští občané či občané jiných států. Musíme prostě chránit peníze našich občanů. Eh, a tyto peníze správně vynaložené eh, plní evropské fondy. Eh, já jsem to znovu zopakovala, abych řekla, že tady se přeci nejedná o finanční zájmy Evropské unie, ale o finanční zájmy jednoho každého občana. Tudíž Pakliže ochrana evropských fondů by byla dobře provozována v členských státech, je to dobré. Pakliže to nějaký členský stát nedělá, znamená to díru v rozpočtu vlastně pro všechny. A když se v jednom státě na nějakém projektu krade, je to problém pro všechny země Evropské unie. Proto se musíme soustředit na velice účinný boj proti podvodům. Děkuji paní komisařce Georgievě, když eh, říká, že komise má radost z našeho doporučení a mm, Samozřejmě je tady potřeba dělat rozdíly mezi nesrovnalostmi a podvody, protože nesrovnalosti nemusí být podvodného původu, zatímco podvody jsou kriminální povahy a e, doufám, že evropský veřejný žalobce e, e, brzy nastaví jednotná pravidla pro potírání podvodu a aby pašované zboží bylo opět zabavováno. Děkuji mnohokrát. Uh, Teď začneme rozpravu zástupců politických skupin. Jako první promluví paní Gresle minutu a půl. Eh, vážená paní předsedkyně, děkuji vám. Vážená paní komisařko, vážení kolegové, já bych se chtěla připojit k těm, kteří děkují a blahopřejí Olafu za eh, jeho výkony. Eh, musíme ale, panují určité pochyby ohledně statistik a tyto pochyby bychom měli odstranit. S Olafem máme určité problémy se spolehlivostí dat. Jsou tam statistické nejasnosti ohledně počtu případů projednávání těch těchto případů a dokonce se tyto nesrovnalosti dají nazvat i manipulacemi. Eh, vykazuje ale ještě další systematické eh, nedostatky a komise to musí brát vážně a reagovat. Potřebujeme totiž eh, fungující boj proti podvodům, ale je zapotřebí také dodržovat nebo kontrolovat dotyčný úřad tak, aby fungoval a aby statistiky seděly. Protože na každém střípku je trochu pravdy a to platí také i o e, konferenci generálního ředitele, která e, údajně stála 50 e, tisíc euro ale ve skutečnosti při 163 tisíc euro. To si myslím, že dokládá v podstatě ne, ne, neuvěřitelné postupy a paní komisařko, já doufám, že budete něco s tímto dělat. Děkuji vám. Děkuji. Dalším řečníkem je paní Ayala Sender, dvě minuty a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tu čest, že mohu poblahopřát panu zpravodaji za venice vyčerpávající zprávu Eh, která eh, vlastně vrhá, se, vrhá dobré světlo i na negativní stránky, ke kterým dochází. Je třeba uvědomit si, že jsme v posledním roce víceletého plánu a proto se tady akumulují platby, eh, zatímco z roku 2012 faktory už se dostávají do Eh, normálu. Víme, že když máme více leté plánování, je třeba eh, vidět to také z tohoto uhlu pohledu a ne prostě postupovat jenom rok od roku, ale přitom musíme bedlivě sledovat, aby se tady něco neskrývalo. Eh, a chci také říci, že pan zpravodaj výborně zpracoval tu příjmovou stránku, protože Víme, že situace ve výdajích se zlepšila, už se tady nastolila určitá kultura díky komisi, řekněme krok po kroku v jednotlivých členských státech, ale naprosto jsme nebrali v úvahu, co se děje s příjmy s penězi, které vstupují do rozpočtu, já si myslím, že tady jsou prvky vzbuzující obavy od roku 2013. Zatím nedošlo k dostatečnému řešení tohoto problému a proto je třeba leco zlepšit. Pašování cigaret podle známých čísel znamená zvyšování a celkově je to 10 bilionů eur. Představte si to Eh, eh, a srovnejte tu částku s částkou eh, Junckerova plánu. To je částka, kterou bychom mohli zpětně získat a využít. A v tomto smyslu, ale již bylo zazna, byl zaznamenán určitý úspěch ve znovu získání získávání eh, zboží nejenom v oblasti pašovaných cigaret, ale rovněž v pohoných hmotách. A očekáváme, že díky novým zavedeným procedurám se zlepší situace i zde. Eh, máme tady nesrovnalosti nepodvodného Eh, charakteru, eh, které představují vysokou částku a proto eh, je třeba zlepšit znalost požadavku, ale bohužel někdy ty předpisy jsou příliš komplikované a je třeba, abychom tedy snížili administrativní zátěž a zprůhlednili ji. Děkuji a není pan Černecký na dvě minuty. Paní předsedkyně, Um, paní komisařko, dámy a pánové, evropský daňový poplatník má velký zájem o to, jak se um, používají evropské prostředky. Nyní slyšíme, že 2 miliardy euro byly vydány na e, způsobem, který byl představoval nesrovnalosti, mírně řečeno. To není možné akceptovat. Jsem velice rád, že tento výsl, že, že mm, to je v důsledku nepodvodných nesrovnalostí, ale je třeba říci, že jsme svědky nárůstu těchto nesrovnalostí nemovitostí o 63 Z hlediska daňového poplatníka není tak důležité, jaké jsou podrobnosti. Důležité je, že ty prostředky se, jsou ztraceny. Olaf eh, mm, má zase sebou hodně úspěchů. Na druhou stranu musíme zajistit, že podporujeme myšlenku zjednodušení jeho aktivit. Já chci pochválit Olaf za spolupráci s členskými státy. Byla to velice potřebná spolupráce. Je tady otázka politické vůle členských států, co se týče boje proti korupci. A je to poměrně nerovné srovnání. Musíme se podívat na to, co se děje v jednotlivých zemích, zda vlády eh, bojují proti eh, to korupci nebo o tom jenom mluví. Mr. Sani, you have a blue card for Mr. Pan uh, Sani má modrou kartu pro, na pana Čarněcky. Pane Čarněcky, akceptujete ji? 30 sekund máte na otázku. Ehm, pane Černecky, vy jste zmínil, že nesrovnalosti eh, by mohly představovat až 2 miliardy eura, eur. Ehm, já si domnívám, že toto číslo tedy zahrnuje i korupci. Ehm, vy a politická strana, kterou reprezentujete, souhlasíte s zřízením veře, Evropského veřejného Eh, pro, prokurátora, který by mohl fungovat v jednotlivých zemích. Pan Čanecky. Děkuji, pan, pane poslanče, mm, za vaši otázku. Velice mm, aktuální otázka. Nejsem plně přesvědčen, že další instituce, která bude omezovat pravomoce již existujících institucí, jako je OLAF. Zda je to tedy dobrý nápad. Nespěchal bych v tomto směru zřize zřizováním tohoto orgánu Evropského, kanceláře Evropského eh, veřejného sadního zástupce. Musíme využívat stávajících možností lépe. Pan Dreuer na dvě minuty. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já chci nejprve poděkovat paní komisařce za její činnost v oblasti lepšího finančního řízení výdajů Evropské unie. My se shodneme, mm, jako zpravodaj jsem eh, předkladal zprávu o eh, eh, rozpočtování na základě výsledku. Musíme jít tímto směrem občané očekávání, že e, prostředky EU budou dobře vynakládány a tady se musíme zaměřovat na budoucnost. My jako frakce jsme tlačili na to, aby komise používala i e, také své nástroje aby byly zastaveny, aby byly tedy eh, nastartovány korekce, aby členské státy, pokud eh, byly nuceny korigovat zjištěné chyby, 80% je ve sdílené pravomoci, zpravují je členské státy a a, eh, nebo korekce vedly k tomu, že členské státy se lépe dbaly na ty e, prostředky a chybovost klesla. Současně ale jsou i podvodná jednání. Ne každá chyba je podvodem, současně ale jsou e, podvodná jednání, které je třeba stíhat. OLAF je úřad boje boj proti podvodům, je důležitý, ale musí nad ním být dozor podle práva to potřebujeme evropského prokurátora a také musí být respektovány státoprávní zásady. E, co se týče boje proti daňovým únikům, když miliarda euro ročně se ztratí mm, z důvodu krácení daní, tak je třeba jednat. Proto my liberálové má, jsme požadovali zvláštní výbor pro LuxLeaks, a Evropský parlament bychom měli stát v čele tohoto objasňování, protože evropští očeká, občané očekávání, že i na evropské úrovni se bude jednat. Pane Zoyer, je tady pro vás modrá karta, akceptujete ji? Thank you. Um, Totally souhlasím s tím, že peníze daňových poplatníků jsou cené. Je třeba dbát na to, aby se nezneužívaly podvodným způsobem. Souhlasíte s tím, že neexistuje vůbec žádný mandát v Evropě pro um, kancelář Evropského prokurátora, že by to bralo národní suverenitu? že není možné, abychom něco takového uh, vytvořili. Neexistuje tomu mandát. Souhlasíte? Máte 30 sekund. Jedna otázka je, za co, co je příslušná Evropská unie. EU e tady nemá kompetence. Otázka je, zda Eh, mm, v vaší zemi se diskutuje o vracení kompetencí, například vnitřní bezpečnost. Nyní máme přeshraniční zločinnost, bandy, které způsobí v celé Evropě. Tam potřebujeme více spolupráce a celé to musí být eh, podle práva. A proto je eh, evropský prokurátor dobrý nástroj a já apeluji na vás, abyste propagoval tuto myšlenku i ve Velké Británii. Děkuji mnohokrát a nyní budou hovořit všichni za jednotlivé skupiny. Za paní Anderson. Děkuji. Vzhledem k těm podvodným nesrovnalostem v roce 2013, které tvořily 309 milionů euro, není pochyb o tom, že je potřeba bojovat proti podvodům i dalším, i dalším nesrovnalostem. Je důležité eh, bránit veřejné výdaje a to zejména v dnešní době úspor Bohužel eh, víceletý finanční rámec na období 2014 až 2020 představuje první škrty evropského sedmiletého rozpočtu po 57 letech. Eh, já jsem ráda, že v té zprávě se přiznává, že je zapotřebí administrativní kapacity na odhalování podvodných aktivit. Eh, detekovat a zabraňovat finančním nesrovnalostem je zapotřebí a k tomu je zapotřebí mít dostatečně kvalifikované pracovníky a lidské energetické zdroje. Mám ale vážné obavy eh, ze založení Evropského úřadu veřejného žalobce a z jeho kompetencí. Eh, argumentuje se, že je to zapotřebí, aby mohlo Evropské trestní právo bojovat proti nadnárodním zločineckým organizacím. Co to je vítaný úmysl, ale nemělo by to jít na úkor stávajících soudních systémů jednotlivých členských států a ty by neměly být podřazovány zájmům Evropské unie. Článek 26 bod 1 je také velmi kontroverzní, protože by mohl eh, podkopat jak systém, eh, mohl by podkopat anglosaský právní systém jako takový. Děkuji vám mnohokrát a slovo za zelené má pán Jávor na minutu. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, po dlouhých diskuzích frakce zelených podpoří současný text zprávy, který byl schválen ve výboru a který také obsahuje náš kritický přístup vůči OLAFu. Eh, podporujeme eh, posílení toho textu, zejména pokud jde o boj proti korupci, což je hlavní z těch bojišť, kde je potřeba bojovat za evropské finanční zájmy. Je potřeba vytvořit vysokou úroveň důvěry eh, v, evropských, v evropské instituce a eh, zminimalizovat riziko, eh, kterým čelí peníze daňových poplatníků. Také jsme rádi, že je tu zdůrazněna důležitost přeshraničních podvodů s DPH, které ohrožují nejen evropský rozpočet, ale i národní rozpočty. Kromě toho potřebujeme dostatečnou regulaci ochrany whistleblowerů. V mnoha zemích zemích, včetně Maďarska, mé země, kvalita ochrany whistleblowerů je velice slabá a v mnoha případech eh, eh, se vedou řízení proti whistleblowerům místo vůči těm nahlášeným korupčníkům. A e, konečně bych chtěl zdůraznit, e, že je důležité e, založit úřad Evropského veřejného žalobce. Musíme dál bojovat za vznik tohoto nezávislého a efektivního orgánu a musíme přesvědčit nejen radu, ale také evropské občany o tom, že je to v zájmu daňových poplatníků, že je to v zájmu všech evropských občanů. Děkuji vám. Děkuji a slovo má na minutu pan Vali za EFDE. E. Děkuji vám, paní předsedkyně. Musíme činit vše pro potírání podvodů. V tom jsou si všechny politické skupiny zajedno, ale já se chci zmínit o jiné věci, a sice o nepotismu eh, v, při nakládání s penězi v Junckerově plánu. Tady musíme velice bdít nad tím, aby se tady nevycházelo vstříc lobbystům. Je třeba, aby se podporovaly projekty s trvale udržitelným charakterem, ale takové, které by nemohly vést ke ztrátám protože ztráty potom nese na bedrech zase daňový poplatník. Čili je třeba financovat projekty, které nejsou spojené s příliš vysokým rizikem. Samozřejmě je třeba, aby tady byla transparentnost, ale nelze akceptovat v jednotlivých členských státech nepotismus eh, v užívání peněz ze sociálních fondů. A nyní pan Schaffhauser. Evropská unie je zdrojem podvodu. Nehovoří se o podvodům díky DPH pro Francii, eh, co se to týká částek několika desítek miliard. Nesrovnalosti, které byly odvěd, od, objeveny, a to tady vůbec nehovoříme o těch, které objeveny nebyly, se týkají 300 milionů. Eh, a zejména z politiky soudržnosti. Tady máme také velkou korupci. Co pak můžeme bojovat proti podvodům, když Evropská unie podporuje volný oběh kriminálních peněz bez kontroly? Eh, tento text a také hm, konání eh, v Evropského veřejného žalobce porušuje Eh, suverenitu eh, výkonu soudní moci v jednotlivých státech. Je třeba přenechat svrchovanost jednotlivým členským státům. A teď má slovo pan Zdechovský na minutu. Paní předsedkyně, vážená paní komisařko, transparentnost a integrita jsou hodnoty které bychom měli ctít a jsou stejně důležité součástí kvalitního života jako svoboda a demokracie

Ano, eh, hovoříte hezky eh, o tom, jak Evropská unie ne vždycky dává peníze na správné eh, věci. A já, může, já, bych, já bych chtěl znát jeden kde myslíte, že konkrétně by bylo lépe, kdyby peníze byly navráceny členským státům a tam by byly vynaloženy lépe?

pokud má být silný, silným sdružením států tak aby měla vlastní finance a aby dělala vlastní finanční politiku. já myslím že vaše otázka je dobrá e, dobrým směrem jde ale je poslaná špatným směrem směrem ke mně. já jsem federalista a chci mít silnou evropu. Děkuji na minutu. Uh, uh, Pane předsedo, um, paní komisařko, já chci poděkovat uh, zpravodaji za tuto zprávu, především za tomu, co se týče příjmů. My se často zaměřujeme na výdaje, neměli bychom ale zapomínat také na příjmy. I když jenom 0,9 tradičních vlastních zdrojů je předmětem podvodu, tak to předpokládá 61 milionů euro. očekává se, že EU členské státy ztrácí až 10 miliard eh, euro ročně jenom v důsledku pašování cigaret. Když je eh, doba obtížná, tak je důležité, abychom každé mm, euro, které máme, investovali do růstu a pracovních míst. Proto vítám všechna přijatá opatření na řešení tohoto problému, například dohodu o partnerství s tabákovými společnostmi. EU e, podepsala mm, e, protokol o mm, tabáku a sledování systému e, a systém sledování cigare. Všechny tyto věci by měly pomoci řešit tento konkrétní problém. Jedna minuta. Děkuji pěkně. Vážená paní... Děkuji vám, vážená paní komisařko. U nás na Slovensku je korupce Mm, takže u každého projektu financovaného z Eurofondu. Eh, vy jste z Bulharska, takže víte asi velice dobře, o čem hovořím. Skutečnost, že na této korupci z Eurofondu se podílejí přímo politické špičky, je veřejným tajemstvím, nejenom na Slovensku, ale v celé řadě jiných zemí. A proto se nic vlastně nevyšetří pořádně, proto ani OLAF nic nevyšetří. Za poslední rok jsem podal 13 podnětů OLAFu a z vlastní zkušenosti vám mohu říci, že e, tito pánové spí zimním spánkem. Chcete-li bojovat proti korupci eh, v eurofondech, zrušte eurofondy. E, stejně nic nepřinášejí. Podívejte se na Řecko. Řecko dostalo nejvíce příspěvků z eurofondu a podívejte se, v jakém strašném stavu Řecko je. Myšlenka Evropské unie neznamená přerozdělování peněz socialistickým způsobem, ale společný trh děkuji. A slovo má teď pan Šoltes. No, no, no gospa predsedujoča hvala za besedo gospa podpredsednica komisije eh, komisarka lep pozdrav. paní komisařko paní místopředsedkyně eh, toto eh, téma bude aktuální v nadcházejících letech. skutečností zůstává že čerpání evropských fondů vede i k případům podvodům. Komise nedostala méně, nedostává méně případů ročně ale více každý rok. Mm, nejenom mm, podpora, ale také znalosti a dovednosti ehm, podvodníků se zlepšují, takže musíme pracovat na zjednodušování legislativy, na preventivních opatřeních a také samozřejmě na tom, aby ta legislativa byla rozumná, aby pomáhala čerpat prostředky a nebránila tomu. Co se týče evropského prokurátora, měli, neměli bychom eh, vyvolávat iluze, že to zachrání Evropu před korupcí, než mm, půjdeme touto cestou, musíme dobře zvážit, protože nejhorší by bylo vytvořit úřad, který by neměl jasné kompetence. Musíme být opatrní. Děkuji. The report on the fight against fraud is a damning... Zpráva o boji proti podvodům je v podstatě odsudkem Evropské unie. Na straně 10 vidíme počet nepodvodných nepravidelností, který vzrostl o 20% od roku 2012. Hovoříme tady o 16 z těch případech eh, podvodů, což nesmí a nemělo by být zameteno pod koberec. Přesto ale zatím nemáme žádná kritéria kritéria. A takže i když nedochází k podvodům, může docházet k plítvání penězi a my o tom vůbec nemusíme vědět. Co tady vlastně brání efektivnímu podávání zpráv? Je to eh, kultura byrokracie, anebo eh, ten problém je vlastně v tom, že eh, rozhodnutí se přijímají tak daleko od občanů a to je právě důvodem, proč je tak těžké si na ně posvítit Brusel je zkrátka příliš daleko od občanů na to, aby mohl být opravdu eh, hlad k odpovědnosti. Slovo má pan Žalk na jednu minutu. Není zde, to znamená, že teď dostává slovo pan Savama na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Výbor pro rozpočtovou kontrolu odvedl dobrou práci. Ta zpráva je velmi kritická a hovoří o tom, jak lze zlepšit e, výdaje z evropského rozpočtu. Role OLAFu při zabraňování a prevenci podvodným aktivitám je nutná, nicméně e, způsob jeho fungování organizace si žádá zlepšení. E, výbor identifikoval problémy v OLAFu a přistupuje k ním konstruktivně a kriticky. Je jasné, že e, nezávislý orgán tohoto typu potřebujeme a to respektujeme, nicméně je možné, že potřebujeme spolehlivější a srovnatelnější informace o tom, co vlastně OLAF dělá, abychom se mohli rozhodnout o tom, jak posílit efektivitu jeho šetření. Socialisté a demokraté nicméně eh, chtějí přivírat oči nad některými problémy, což je jasně patrno na tom, že znovu podali pozměňovací návrhy 12, 13 a 14 plenárnímu zasedání. Eh, tento přístup nás neposílí posune vpřed, pokud jde o OLAF a o zabraňování podvodům vůči finančním zájmům Evropské unie. Teď několik slov ke komisi. Komise musí být tvrdá a řídit se návrhy výboru. Pozastavení plateb je poměrně tvrdé opatření, ale je nutné, protože snižuje chybovost a zlepšuje správné využívání peněz Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, slovo má pan Balčeris na minutu. Ačiū, gerbima pirmininkė. Noriu pasveikinti savo kolegą, parengti. 2000 metais buvo ataskaitos dėl mm, přivítat tuto zprávu o ochraně eh, finančních zájmů EU. Já to téma skutečně znám. V roce 2000 2013 z důvodu podvodu EU přišlo o 2 miliardy euro. Členské státy vrátily pouze 24 prostředků souvisejících s nesrovnatelnostmi podvody. Samozřejmě by se měla věnovat větší pozornost kontrole a řádnému využívání fondu EU které by korigovaly systémy v členských zemích. máme neustálý problém, že členské státy, které neposkytují vyčerpávající data, data eh, nemají jasný systém, jak členské státy implementují doporučení OLAFu, nemáme sankce. Ehm, komise by měla nyní se zhostit své odpovědnosti. Děkuji. Borba protiv prijevara temelj je uređenog društva i vrlo važan instrument fiskalne Boj proti podvodům je základem dobře strukturované společnosti a je to um, důležitá součást systému. Ovšem evropští lídři um, způsobili stávající um, alarmující stav nebylo, mnoho státům se nepodařilo vytvořit, eh, najít rovnováhu mezi příjmy a eh, výdaji na, pro občany, které jsou stále v obtížnější situaci. Tato daňová politika podporuje šedou ekonomiku, což ještě více poškozuje již tak nestabilní rozpočty. Eh, značné rozpočtové fondy, které politice Eh, eh, přidělují podle netransparentních kritérií, vedou k podvodům. Řešení nemusí být ležet, spočívat ve zlepšení kontroly, ale snížení daní decentralizace a subsidiaritě. Děkuji. Děkuji a slovo má Škrlec na minutu. Zahvaljujem. Pozdravljam izvješće kolege Pirinskoga Děkuji vám. Já vítám tuto zprávu pana Pirinského a chtěl bych zdůraznit, že podvod není problém pouze států střední a východní Evropy. Podvody jsou všudy přítomné v celé Evropě. Vysoká míra zneužívání veřejných financí eh, je, způsoben, je, je technickým problémem způsobeným nedostatečnou administrativou a nedostatečnou kvalifikací pracovníků. Celkový počet nepravidelností vzrostl, ale celková částka v absolutní částka se snížila. Měli bychom posílit práci eh, služeb na boj proti podvodům, měli bychom je harmonizovat a standardizovat v celé Evropské unii. Měli bychom udržet integritu eh, politiky soudržnosti tak, aby byla i nadále důvěryhodná a úspěšná. Děkuji. Děkuji a není má slovo paní Damáto na minutu. Děkuji. Zpráva kolegy Brinského je velice zajímavá ale je třeba k tomu říci následující. Za prvé je tomu tak, že eh, politika, že z politika soudržnosti je druhou nej, největší eh, oblastí, eh, kde se hm, přidělují peníze a přitom je tady hlášeno tolik případů podvodu. Více než 4 tisíce nesrovnalostí je nepodvodného charakteru. A to ukazuje, že tato politika, která má sloužit k odbourávání nerovností, spíše tyto nerovnosti zostřuje. To platí pro Rumunsko a Itálii. 72 pokusu o podvod bylo během jednoho roku konstatováno v Itálii v politice soudržnosti. Eh, je dobré, že úřady tyto případy odhalily, ale měli bychom si klást otázku, do jaké míry eh, se tady vloudilo kriminální prostředí do této politika, jak fungují kontrolní systémy. Eh, tady musí být posíleny kontrolní úřady. Máte tady otázku, akceptujete otázku, paní Damato? Pan Jakovčič. Poštovaná gospodžo Damato, pažljivo sam vas slušao i... Paní Damato, já jsem vás pozorně poslouchal. My spolupracujeme ve výboru REGI a já na vás mám otázku. Diskutovali jsme o nutnosti zjednodušit pravidla vzhledem k tomu, že e, mnoho e, ohlášených nepravidelností vzniká vlastně e, z matky. Takže souhlasíte se mnou, že kdybychom zjednodušili procedury, tak by to prospělo? Ano, pochopila jsem vaši otázku a ráda bych poukázala na to, že rozvíjení nedostatečně rozvinutých v Itálii právě zažívá mm, podvodné nakládání s penězi. Ale přitom to jsou oblasti, které tyto peníze nezbytně potřebují a musíme si položit otázku, proč tady nefungují kontrolní e, úřady a v předsednictvu výboru Regi jsme řekli, že tento problém musí být vyřešen v základně u příslušných konkrétních úřadů. Samozřejmě je možné posílit i kontrolu ze úrovně komise. Slovo má paní Kineči na minutu, prosím. Děkuji vám, paní komisařko za váš příspěvek a děkuji také panu zpravodajovi za vynikající práci. Zpráva, o níž dnes debatujeme, spadá do diskuse o ochraně finančních zájmů ve výboru pro rozpočtovou kontrolu v našem stanovisku i ve zprávě se jednoznačně odráží, že ochrana finančních zájmů zůstává důležitým politickým cílem a výsledky přece nozbozují naději. Počty podle OLAFu se zlepšují, e, dochází e, k daleko více šetřením a e, výsledky se prosazují rychle v praxi. Prostředky, které byly ilegálně vydány a ještě nebyly získávány zpět, eh, tady máme stále ještě vysoké sumy. Je tedy třeba posílit ochranu finančních zájmů a proto co nejrychleji potřebujeme zřízení úřadu Evropského veřejného žalobce, abychom, který musí rozhodně a rychle postupovat. Jedině tak může dostat své hlavní úloze a sice obhajobě zájmu Evropské unie ve finanční oblasti a tím ochraně daňových peněz peněz daňových poplatníků. Máte modrou kartu, paní Kiniči? Pan Korvin Mike, 30 sekund, prosím. Ta debata... Paní Kineči, ta mm, debata se týká evropských e, zájmů, nikoli korupce. Nemyslíte, že ztrácíme mnohem více peněz mm, na legálních projektech, mm, když 95 prostředků je promarněno a nepřispívají pouze, hr, přispívají pouze hrstkou evropské ekonomice. Paní Kineči. Já to mohu zhrnout eh, velice stručně. Nemůžeme oddělit ochranu e, rozpočtových zájmů společenství od boje proti podvodům a korupci. Ty dvě věci spolu souvisí, nelze je oddělovat. Pan Vojčechovský. Děkuji, paní předsedkyně. My všichni Ehm, nám všem jde o ochranu finančních zájmů EU, ale jde také o integritu každodenního života. Um, všechny prostředky, které se vynakládají, se musí vynakládat transparentně. My musíme vědět, proč. Hmm. Používáme evropské fondy na podporu. To je v praxi to je složitá otázka. Já se snažím eh, snažil jsem se vysledovat prostředky vynaložené na boj proti určitým problémů v Polsku. Doufám, že transparentnost bude rozhodující do budoucna. Je to jeden z nejlepších nástrojů, jak bojovat proti korupci. Děkuji a slovo má pan Baten na minutu. EU uh, e se neúspěšně pokouší bodovat proti podvodům již 20 eh, let se eh, auditoři nemohli mm, bez výhrad podepsat eh, rozpočet. Brit, v Británii by taková instituce byla dávno uzavřena. Přesné množství podvodů je neznámé, ale musí to být miliardy. Nejzranitelnější oblasti jsou kohezní fondy a společná zemědělská politika. Země s největším počtem nesrovnalostí jsou Itálie, Rumunsko, Bulharsko, Polsko, Dánsko a Řecko. To je ehm, není překvapivé, když dáváme k dispozici velké množství skor, skorumpovaným prostředků skorumpovaným zemím, tak samozřejmě tamnější zločinci toho využijí. Moji voliči by byli eh, zděšeni mm, na takovým množstvím podvodům. Já uh, mohu, jediné, co proto mohu udělat, je, že budu 7. května volit UKIP a uh, budu pro odchod Británie z EU. No, monsieur Pan Ivan tu není, takže slovo má pan Barekov na minutu. Госпожо председател, госпожо Georgieva, господин Пирински. Paní předsedající, paní komisařko, pane Pirinsky, jakožto zástupce členského státu, kde se vypracovávají monitorovací zprávy pro spravedlnost a vnitro, bych si chtěl posvítit na bulgarské státní zástupce. Ti nemají podporu už několika bulharských vlád po sobě a jeví vysokou náklonost ke korupci. Olaf zatím identifikoval nepravidelnosti, ale ale nemá pravomoc na to, aby chránil eh, Evropskou unii a jejich občany. Ta opozice vůči Evropskému úřadu veřejného žalobce eh, plyne z toho, že to by byl klíčem, k to, že, to, že to je klíč k toleranci zločinu. Znamená to tedy, že Evropská unie toleruje zločiny vůči sama sobě.

pani předsedající szczególna dbałość o prawidłowe wydatkowanie Správné vynakládání prostředků z evropského rozpočtu eh, nám, na, nám musí být velice eh, drahé a důležité. Leží-li nám na srdci budoucnost Evropské unie. Lepší vynakládání veřejných peněz je způsob, jak vybudovat důvěru v evropské instituce Samozřejmě je s tím spojena spousta byrokracie, která nám ovšem neumožňuje potýkat se s nepravidelnostmi. Musíme přijmout patřičná opatření. Důležitý je indikátor klobek, který se zvýšil v roce 2013, což ukazuje eh, na odhodlání evropských institucí ale je zapotřebí zajistit, abychom zanalizovali, odkud ty nepravidelnosti vlastně pocházejí. Děkuji, slovo má pan poslanec. Děkuji, paní předsedkyně. Boj proti podvodům a korupci je důležitým úkolem jak komunitárních, tak národních úřadů. A e, to, co se tady děje, zatím vzbuzuje obavy dochází k porušování pravidel a tím pádem eh, vlastně se zneužívá a využívá celkového systému Evropy. Je třeba postupovat rozhodněji a já doufám, že dojde k přibližování eh, rozhodného Eh, postihování eh, v jednotlivých členských státech. Je třeba zjednodušovat eh, postupy a je třeba zapojit veškeré úřady spravující prostředky. Taky bych rád něco řekl o výběrových řízeních. Mm, je, jsou přece tak důležitá pro národní hospodářství, ale Eh, nejsou tady dodržována pravidla. Musíme se postarat o to, aby i tady docházelo k zavedení externí kontroly. Pan Marias na minutu. Eh, ochrana finančních zájmů Evropské unie a prevence podvodů je velice důležitá, zejména v současné době krize. Eh, Evropská unie trpí těmito podvody a v mnoha případech eh, to máme co dočinění přímo s kapitálovou mafií. Eh, mafie eh, v Itálii eh, pašuje pohonné hmoty, cigarety, páchá daňové podvody a potom máme například kauzu LuxLeaks. To všechno musíme řešit. Pak jsou tu ale také obyčejné nedbalosti, přehlédnutí a musíme se postarat o to, aby prostředky přesto byly využívány správně, protože jen tak tak vystačují. Máme zhruba 2 miliardy eh, euro, eh, které eh, mohou být zmobilizovány okamžitě teď tak, aby aby, aby občané nepocitovali důsledky dalších nesrovnalostí a podvodů. Pan Jakovčič na jednu minutu. Já nijak netoužím zlehčovat důležitost této debaty a chtěl bych zdůraznit, že tady hovoříme o dvou miliardách euro v podvodech a různých nesrovnalostech. Ale chtěl bych říci, že bych rád, aby byly uvaleny přísné sankce za trestné činy a proto podporuji zřízení Evropského úřadu veřejného žalobce, protože mezinárodní zločin nezná hranice. Chtěl bych také říci, eh, jako někdo, kdo pracoval v místní a regionální samozprávě mnoho let, eh, paní komisařko, že potřebujeme zjednodušovat procedury. Dochází k absurdním situacím, kdy něco je identifikováno jako podvod a přitom se stalo to, že si někdo koupil dřevěné dveře místo kovových dveří. A a to, že, že, že zkrátka šlo o pouhou chybu. Děkuji vám, pan Věgas, na minutu. Registramos a importância do combate à fraude e a todo tipo de irregularidades. Uvědomujeme si důležitost eh, boje proti podvodům a eh, jakýmkoliv nepravidelnostem a je zapotřebí správně využívat eh, evropské fondy a každé opatření, které k tomu povede, je třeba podporovat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 mnoha, dochází k mnoha případům a e, vyhněme se emocím a neříkejme, že, e, je, že jsou to všechno zločiny. 14, nebo 14 tisíc z 15 tisíc nepravidelností nejsou způsobeny podvody, ale musíme si uvědomit, že proti podvodům je třeba bojovat a je třeba podávat žaloby, ale zároveň bychom se měli zamýšlet nad způsoby, jak vylepšit administrativní postupy postupy. Ve vě, většina zemí e, jsou e, oběťmi globalizace, e, která usnadňuje nejrůznější způsoby vyhýbání se daním. Děkuji vám. Děkuji paní moji na minutu. Eh, onorevoli colleghi, voglio portare all'attenzione di quest'Aula. Vážení kolegové, Rada bych poukázala na problém, jak prostředky evropské určované členským státům jsou vydávány například na Sardinii, kde dochází k odevzdávání zkreslených údajů o výdajích v sociální oblasti. To je velice negativní příklad pro ostatní oblasti. Dochází tady k celé řadě podvodů, eh, které se prostě zametou pod koberec eh, v soukromé sféře. Občané Sardinie eh, mm, jsou naprosto bezmocní, protože mnoho peněz se ztrácí v lokální politice. Práce Olafu jistě není jednoduchá, ale teď se konečně musí něco stát, aby se lépe postihovaly podvody a korupce Evropa eh, musí mít možnost lepších zásahů a postupovat jinak než do posud. A teď má slovo pan Kelly. Paní předsedkyně, je skandální, jaká částka finanční se ztrácí v EU z důvodu podvodů a mm, s tím musíme něco udělat. Musíme v rámci EU s tím něco udělat ve vztahu k různým programům, které máme. E, zpravodaj, že mm, jsme přišli o víc než 2 miliardy ročně z důvodu podvodu a dalších nesrovnatelností. Je jasné, že um, ty um, pokuty nejsou dostatečně vysoké. Kdyby byly, tak by to mohlo pomoci v boji proti těmto podvodům. Potřebujeme větší osvětu v této věci, mm, lepší regulaci těchto programů. Pokud se nám to podaří, tak možná podvody a nesrovnalosti budou klesat. Děkuji. Paní Pisiano. Děkuji, pane předsedo paní předsedkyně. Eh, zpráva komise eh, přináší poměrně pozitivní eh, rámec boje proti podvodům, vzhledem k tomu, že počet nepravidelností se zvýšil, ale celková částka se snížila. Nicméně, vážení kolegové, máme tu co dočinění s velkými čísly. Jenom za rok 2013 bylo zjištěno kolem 17 tisíc nepravidelností v sektorech, jako je zemědělství nebo rybářství. A chtěla bych znovu zopakovat v tomto sále, že nemůžeme vynakládat už ani jeden cent z evropských fondů, který by mohl nakonec plynout na nějaké nepravidelné nebo ilegální chování. Měli bychom se více soustředit na prevenci a jak si eh, zarážet takovéto praktiky hned v zárodku. V Itálii eh, Olaf už učinil mnoho dobrého. Můžeme učit ostatní členské státy. A sice nějaké akce proběhly, ale je zapotřebí také e, penalizovat a pokutovat. A musíme, podpo- musíme posílit v tomto ohledu evropské trestní právo. Je tady modrá karta. Akceptujete ji, prosím? Přijímáte modrou kartu? Verí. Pane Vali. 30 Sì, grazie. Volevo dire alla collega Picerno se era conoscente Děkuji. Eh, chci říci, eh, nebo chci se zeptat, zda si uvědomujete, že kontrolu nad strukturálními fondy provádí zejména národní úřady a komise vypracovává potom ještě další kontrolu eh, ve, ve vyšší instanci většinová vláda v Itálii se tím zabývá a je to velice politické téma. Já vím, že chcete zvýšit transparentnost, ale eh, vy, ale my, my, my také a vy to spíše blokujete. 30 sekund na odpověď. Eh, já bych chtěla zareagovat na pana Valiho a opět chci zdůraznit, že v Itálii, možná moje kolegyně si to neuvědomuje, ale e, Itálie může učit ostatní členské státy. E, máme e, instituce KOLAV, které už existují od roku 2007 a které koordinují všechny aktivity týkající se pokutování podvodů. Už učinili hodně práce a ještě mnoho zbývá učinit. Nebudeme zapírat realitu, podvodů je stále mnoho ale myslím si, že ten systém pokračuje a můžeme na něm spolupracovat. Tím jsme uzavřeli je Slovo dostává opět paní komisařka Georgieva za komisi, prosím. Very much and thank you for... Děkuji, mm, děkuji za všechny komentáře. Máme obrovský závazek vůči občanům. Bychom moudře využili jejich peníze a zodpovědně dověřili eh, mm, každé vydané euro. Eh, mm, podvody klesly k 0,19 ve srovnání s 0,21 před rokem, ale ani 0,19 eh, není málo. Musíme mm, neúnavně tlačit, vytlačovat toto zlo z území našeho evropského projektu. Mm, Byl tady připomínka, že účetní dvůr nepodepsal naše, naše účetnictví on je podepsal každý rok, ale je tam stále neakceptovatelná míra chybovosti 4,7%, což přesahuje toleranci 2%, které stanovil účetní dvůr. Dvůr také řekl, že musíme zjednodušit pravidla. Mnoho z vás o tom mluvilo. Zjednodušení pravidel je nejen eh, proto, abychom měli méně chyb, ale proto, aby byla skutečná transparentnost, aby lidé si mohli vysledovat ty peníze. Pokud to je složité, tak to není možné. Víme, že transparentnost je nejlepším přítelem naším v boji proti korupci a podvodům. Já chci zdůraznit, že toto je důvod, proč ehm, očekáváme, že nám parlament jako partner pomůže to zjednodušit. V MMF jsme, tady začínáme od jednoduchých pravidel a nakonec jsou komplikovanější. V rámci parametru MFF se pokusíme vytvořit základy transparentnosti, které by umožnilo lepší využívání prostředků a větší zodpovědnost. Plně souhlasím se všemi, kdo hovořili o významu řešení i stránky příjmů. Tam je ten trend opačný Eh, podvody stouply na 0,29 A to musíme brát vážně, protože to jsou ztracené příjmy pro naše země. Je to netolerovatelný zločin. Představa prevence je, že prevence je lepší než léčba, s tím souhlasím. Prevence podvodu prevence chyb je lepší, než je pak napravovat. Musíme jednat tam, kde eh, dochází podvodům také. Věřím, že pokud budeme mít kancelář evropského prokurátora se správným mandátem, schopným řešit um, také podvody um, na, na vysoké úrovni, pak Eh, bychom byli schopni lépe chránit zájmy Evropské unie. A co je zájmu Evropské unie? To je ochrana našich daňových poplatníků. A z toho důvodu musíme být eh, důvěryhodní v naší činnosti a proto mm, Olaf požádal dozorčí výbor, aby posoudil důvěryhodnost dat. Je důležité, abychom důvěřovali našem vlastním eh, kancelářím, našim vlastním úřadům a jejich datům. To je eh, záležitost, kterou já budu um, řešit. Eh, je to tedy věc dozorčího výboru, ale já budu sledovat, jaký bude výsledek. Tato konverzace bude pokračovat. Je to mm, věc, která nikdy neskončí. Nakonec budeme posuzováni podle našich činů, ne podle našich slov. Děkuji. Děkuji. Na závěr dostává slovo pan zpravodaj Perinský. Děkuji, paní předsedkyně. Já věřím, že účelem eh, je eh, vytvořit efektivní spolupráci mezi mm, parlamentem a komisí, skutečně řešit podvody a nesrovnalosti a věřím, že Eh, komise a paní komisařka Galgeva se jasně zavázala eh, k odhodlání dosáhnout těchto cílů. Musíme skutečně podpořit toto úsilí. Souhlasím s paní Gresle, když řekla, že musíme Mm, věnovat pozornost statistikám a já chci mm, požádat kolegy, aby se zvážili následující údaje z 1 miliardy 700 mm, milionů výdajů, které jsou předmětem nesrovnalostí, tak to představuje 1,34 celkových výdajů. Což znamená, že více než 98 výdajů je distribuováno správně. Co se týče vlastních zdrojů, 380 mm, milionů, to je všechno v té zprávě. 380 milionů jsou předmětem nesrovnatelností, což je 1,86 celkových tradičních vlastních zdrojů. V roce 2013 objem nesrovnalostí spáchaných klesl o 30 proti roku 2012 a podvodů o 21 Tady mám na mysli hodnoty. Ten počet případů stoupl, což vyžaduje naši pozornost, ale věřím, kolegové, že když bychom byli, abychom, že přílišná kritika není Eh, nejlepší cesta, jak chránit finanční zájmy Evropské unie. Děkuji. Děkuji vám a tím pádem uzavíráme diskuzi a hlasovat o zprávě se bude zítra. Dostáváme se nyní k dalšímu bodu programu. Celosvětová konference na vysoké úrovni o viru Ebola konaná dne 3. března 2015 prohlášení Rady a komise a slovo má hned ve jménu Rady paní Kanina Lukašenka.